Přijmou zápis a texty přijaté na včerejším zasedání. Ty texty jsou k dispozici. Máte k tomu nějaké poznámky? Pokud ne, tak zápis byl schválen. Nyní můžeme přistoupit k prvnímu bodu našeho odpoledního